případě to bude situace, z které budeme mít prospěch jak Evropa, tak Mauretánie. Děkuji vám, paní komisařko, děkuji všem. Rozpro... A hlasování bude na dalším plenárním zasedání. A dalším bodem na pořadu jednání je otázka k ústnímu zodpovězení o strategii EU pro oblast Atlantského oceánu a jako první má slovo pan Kerek. Yes. You want, can I sorry. Alain, deux Madame. Ano, prosím. Chcete slovo, madam? I, nothing, nothing else. I'm sorry. Okay, fine. Please. Ne, ne, nic dalšího. Takže pan Kadek. Pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové, nejprve bych chtěl poděkovat paní komisařce Damanaky, že je zde dnes večer s námi, aby odpověděla na tuto ústní otázku ohledně strategie pro oblast Atlantského oceánu. V červenci 2010 vyzvala Rada komisi, aby do června 2011 vypracovala strategii pro oblast Atlantského oceánu. S několika kolegy jsem měl tu iniciativu a zpracoval jsem tuto ústní otázku, kterou podepsalo více než 50 poslanců poslanců ze všech frakcí, frakcí, kterým bych rád poděkoval za jejich podporu. Usnesení bude také předloženo výborem pro regionální rozvoj. Děkuji koordinátorům jednotlivých politických frakcí za jejich spolupráci, díky níž jsme dosáhli širokého konsensu. Také děkuji kolegům, kteří přispěli k obohacení tohoto textu svými pozměňovacími návrhy. Oblast Atlantského oceánu má určitá specifika, konkrétní vlastnosti. Je to dynamická námořní oblast díky rybolovu, námořní dopravě a mořské energii. Je to také oblast, kde je choulostivé životní prostředí, které se musí chránit. Mám na mysli zelené řasy například, které velmi závisejí na klimatickém vývoji. Je to také periferní oblast eh, Evropské unie, kde jsou problémy připojení, tedy dopravy, přístupnosti a nedostatek velkých urbanistických středisek. Z těchto specifik potom vyplývají problémy, které překračují národní hranice a na které musí být podány odpovědi na celoevropské evropské úrovni. Usnesení parlamentu tedy žádá komisi, aby eh, navrhla komisi pro eh, usnesení pro oblast Atlantského oceánu, která by se zabývala námořní a územní problematikou. Ten námořní, ta námořní dimenze je samozřejmě prvořadá, protože je to oblast obklopená mořem a je potřeba skutečně tuto politiku stimulovat. Územní dimenze této strategie je neméně důležitá. Týká se to takových problémů jako rozvoje urba, eh, urbanistických a venkovských zón a propojení země s mořem tedy. Ta strategie patří k cílům územní spolupráce, politiky soudržnosti a spočívá na integrovaném, průřezovém a územním přístupu. Jde o to, aby byla umožněna lepší koordinace mezi jednotlivými politikami, zprávy a aby se řešily ty skutečně relevantní problémy. Strategie musí být otevřena všem regionům Evropské unie, omývaným Atlantickým oceánem a příslušným povodím, i těm nejvzdálenějším oblastem, jako je bude ta, je také nutno zohlednit externí dimenzi této strategie, zejména v oblasti bezpečnosti a dohledu nad námořní dopravou a potom ty o, o, aspekty související s mezinárodním obchodem. Musí se přispívat k lepší koordinaci cílů a prostředků, což úzce souvisí s té strategií Evropské unie 2020 a s budoucí politikou EU po roce 2014. Nejde o to, aby se utrácelo více peněz, ale spíše o to, aby se lépe utrácelo na základě stávajících politik. Proto ta strategie skutečně musí být dobře skloubena s regionální politikou a s integrovanou námořní politikou. Musí se také vyhledávat synergické efekty s ostatními politikami, jako je transevropská námořní síť, politika rybolovu, cestovního ruchu, životního prostředí, energie, anebo s rámcovým programem pro výzkum a vývoj. Strategie musí být uplatňována od roku 2014 a koordinována kombinována s mnoholetými finančními rámci. Pro příští období územní dimenze strategie přispěje k cílům evropské soudržnosti, zejména prostřednictvím eh, stimulace rozvojové politiky. Je potřeba také najít synergie s námořní politikou, aby se rozvíjelo propojení s námořní a pozemské, pozemní. Tedy. Je důležité posilovat jiho, severní eh, propojení, zejména prostřednictvím upla- eh, implementace takzvané námořní eh, dálnice. Je potřeba rozvíjet dopravní infrastrukturu mezi východem a západem vysokorychlostními železnicemi. Myslím si, doufáme, že komise navrhne v co nejkratší době program, který bude navrhovat konkrétní akce a priority koordinovaně s evropskou politikou po roce 2013. Dále bude také nezbytné zapojit eh, ostatní partnery, zejména místní eh, úřady a lokální a také občanské společnosti. Spolupráce v rámci této strategie musí záviset na potřebách příslušných hráčů. Priority definované v tomto rámci musí vycházet z širokého konsensu. Proto eh, je, může být propojení pro spolupráci velice důležité pro zúčastněné strany v atlantském regionu. To bylo několika slovy výsledek úvah o této strategii. Očekáváme eh, návrh komise a rádi bychom také k němu konkrétně a přesně přispěli. Paní komisařko, pokud můžete samozřejmě, mohla byste uvést, jaké jsou priority komise a jak eh, zamýšlíte uplatňování této strategie a jakým způsobem zohledníte návrhy parlamentu lépe je opakovat se, než si protiřečit. Jsme i nám lépe ve Štrasburku. Děkuji. A slovo má paní Damanaki. Děkuji vám. Dovolte mi poděkovat panu Karekovi za jeho iniciativu. Velmi vítám jeho podněty a chci také poděkovat všem poslancům a poslankyním, kteří se připojili k tomuto dotazu. Nyní pracujeme na eh, námořní strategii pro Atlantik. A já vás chci informovat, že hodlám navrhnout strategii, která bude dobře zacílená tak, aby se z námořní tematiky stala skutečná priorita. Oblast Atlantského oceánu má nesmírný environmentální význam a to pro mnoho aktérů. Já jsem vyzývala všechny relevantní aktéry, včetně eh, v atlantickém a pobřežním regionu, aby eh, tuto strategii silně podpořili. A oni již nyní dali najevo eh, svou silnou podporu v průběhu přípravné fáze. I nadále je budu vybízet k tomu, aby se trvali v této podpoře v dalších fázích, protože to bude nezbytné k úspěchu strategie. Co nám ukázala veřejná konzultace až do této chvíle. Ukázala, že atlantická identita v skutku existuje. Také e, vyšlo najevo, že aktéři preferují přístup, který bere v potaz jejich e, geografické, demografické a ekonomické perspektivy a podporují opatření, která pobřežní státy eh, sjednotí v oblastech, jako jsou znalosti, monitorování, plánování eh, v rámci eh, tedy rámcové směrnice. A tudíž ta zpětná vazba, kterou jsme obdrželi v průběhu konzultací, nám pomůže identifikovat priority v oblasti regionálního rozvoje a výzkumu v příštích měsících. Tato strategie stanoví jasné cíle tím, že bude umožňovat eh, vzájemnou výměnu mezi jednotlivými sektory. A klíčovou prioritou bude vytváření pracovních příležitostí. To si vyžádá velký závazek a aktivní účast ze strany členských eh, států, konference na námořních regionů a také samotného rybolovného odvětví a e, pomoc Evropského e, parlamentu e, a také práce přímo ve vašich zemích by mohla mít velký význam. Abychom zajistili maximální viditelnost iniciativy, tak chystáme toto přijetí až po přijetí reformy společné zemědělské politiky, nebo tím zajistíme, že iniciativa bude mít tu potřebnou míru viditelnosti a že také doplní reformu společné zemědělské politiky. Postoj Evropského parlamentu bude také v plné míře zohledněn. A já jsem proto přesvědčena, že strategie pro Atlantský oceán pomůže k udržitelnému rozvoji růstu a rozvoji pracovních příležitostí prostřednictvím jednotlivých programů a také, že napomůže cílům reformy eh, společné rybolovné politiky a že pomůže i ochránit životní prostředí a přitom zároveň rozvíjet eh, námořní ekonomiku v tomto tak důležitém regionu. Děkuji vám. Děkuji a slovo má nyní pan Van Nistelrooy. Děkuji pane předsedo. Pane Kadeko, skutečně blahopřeji vám za vaši iniciativu, protože přichází ve vhodný okamžik a paní komisařko, vám bych také rád poděkoval za vaši iniciativu ohledně eh, strategie námořní v této oblasti. Když se zabýváme touto otázkou, tak zde vyvstává celá řada otázek, které bychom mohli společně lépe vyřešit. Domnívám se, že nejde o to, že by se vytvářely nějaké nové struktury. Jsou to oblasti, které jsou pobřežní, které, kterých se toto přímo týká, tedy v jednotlivých členských státech. A právě to by měly být instituce a orgány členských států, které by měly podporovat tuto politiku. Nejde o to, že by se někde vytvářela nějaká nová úroveň mezi Evropskou komisí, Evropskou unii a členskými členskými státy. To ne, domnívám se, že to je velice důležitá připomínka. Když se zabýváme těmi záležitostmi, které jsou součástí námořní politiky, jako je doprava, všechny nové metody dopravy, životní prostředí, hospodářství. Hovořili jste zde o udržitelném rozvoji, o strategii 2020, o energetických výzvách. Tak revize naší politiky Toto všechno souvisí také s revizí naší rybolovné politiky a z toho všeho vyplývá nutnost rozvíjet a vlastně podporovat atlantickou oblast v, v, to, v tomto ohledu. Já pocházím z Nizozemska, máme Baltské moře, Atlantské pobřeží, také vlastně No ne, ale co chybí, tak to je vlastně určitá část mezi Norskem, Nizozemskem, části Německa a tak to je vlastně Severní moře. A moje otázka, kterou bych chtěl položit vám, paní komisařko, je, že pokud z geografického hlediska chcete pracovat v, s makroregiony, neměli byste se zabývat také touto částí e, námořního eh, území komise nebo výbor, který má na starosti. Tyto otázky se sejde na konci týdne. Mohla byste reagovat na tyto návrhy? Eh, děkuji. Uh, Nyní pan Cortez Lastra na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající, vážená paní komisařko. Strategie EU pro pobaltí eh, už inspirovala další oblasti, třeba Podunají. Oblasti, které spadají pod ten atlantický Eh, oblouk eh, zahrnují třeba také španělskou Kantábrii. A všechny tyto oblasti už od roku 1999 spolupracují v rámci konference přímořských oblastí, tak aby tedy projednávali otázky, které je společně zajímají. Paní komisařko, je skutečně třeba co nejdříve vypracovat strategii pro oblast Atlantiku. Tato strategie by měla být součástí eh, strategie EU 2020, měla by chránit biodiverzitu, bojovat bojovat proti klimatickým změnám, vytvářet udržitelný venkovský i městský prostor, možnosti pro cestovní ruch, výzkum a vývoj v oblasti eh, námořního výzkumu, zlepšovat možnosti dopravy a tak dále. Je také třeba zlepšit i přístupnost našich regionů prostřednictvím nových námořních dálnic, prostřednictvím nové infrastruktury a rozvoje eh, komunikačních a informačních technologií. Jak eh, uvádí eh, i CPRM, ta stávající hospodářská krize ve spojení s nutností řešit klimatické změny otevírá cestu pro novou spolupráci na skutečně udržitelném rozvoji. A tato strategie je velice důležitá pro všechny oblasti tohoto atlantského oblouku. Je to důležité nejen pro tyto oblasti, ale i pro celou Evropskou unii. Děkuji vám. Pan Toirer, dvě minuty. Pane předsedo, paní komisařko, vážené kolegyně a kolegové, strategie pro Baltské moře, potom je zde strategie Podunají, o kterou jsme se účastnili a vlastně to všechno, nyní se bavíme o Atlantském oceánu frakce ALDE po podporuje tento makroregion, makroregionální přístup a také aktivně na tom spolupracovala. Jde zde o ochranu životního prostředí, samozřejmě o příležitosti rybolovné, o námořní dopravu, ale jde v podstatě ještě o více, zejména o tři pilíře, to je spolupráce mezi členskými státy, aby se lépe využívaly synergie, potom Atlantik propojuje vlastně také evropské členské státy a regiony s transatlantickými partnery a s těmi sousedními zeměmi jako Norsko, Island, Kanada a Spojené státy americké. A potom jde také o to, aby zúčastněné strany v regionech byly lépe propojeny. Takže se domnívám, že bychom měli skutečně těžiště položit na to, aby města a obce, regiony členských států zejména tedy, aby se také lépe zapojily podniky z občanské společnosti, aby se více propojily a aby vlastně všechny zúčastněné strany této makroregionální eh, strategie toho mohly skutečně těžit. Nejde o to vytvářet nějaké nové instituce, nová grémia, ale aby se lépe hospodařilo se stávajícími penězi. Určitě jsou ještě nevyužité možnosti a synergie, díky nímž by se vlastně mohly tyto otázky lépe řešit a právě zde vidí ALDE velkou nutnost a příležitost, protože se to týká mezinárodního obchodu. Zboží z celého světa do Evropské unie vlastně přiváženo přes Atlantský oceán je všechno potřeba, aby to bylo udržitelné i z ekologického hlediska. Jsou tam také obrovské přírodní zdroje, které bychom mohli využívat, ale je potřeba, aby také životní prostředí bylo udržitelně zachováváno a proto je potřeba zpracovat tuto strategii, která bude všechny tyto otázky zohledňovat. Děkuji. Děkuji, paní Levin. Děkuji vám, pane předsedo. Dlouho nebyla naše moře skutečně řízená. Byla to mnoho konfliktních zájmů. Někdy je to rybolov, někdy je to zemědělství, někdy je to doprava, někdy je to naopak cestovní ruch a vždycky podle toho se stanovují priority. Regionální strategie, ať už je to baltská nebo atlantická, by měly být nástrojem koordinace a nástrojem k identifikaci priorita cílů. Některé strategie se rozhodují primárně na evropské úrovni, jako je zemědělství a rybolov, ale environmentální eh, politiky členských států jsou také nesmírně důležité a proto integrovaná politika má tady svou roli. Systém toho eh, prostorového plánování námořního bude důležitou složkou celého procesu a spolupráce s dalšími státy Atlantského regionu je nezbytná. Abychom třeba snížili objem eh, mikroskopického plastového odpadu a e, e, nebo aby byly, e, je potřeba, aby byla dodrž, dodržována a také vymáhána všechna pravidla pro životní prostředí. Je důležité, aby z toho měli prospěch všechny sektory, nejenom rybolov a nejenom cestovní ruch. Není to totiž jen o životním prostředí, ale celkově o prosperitě Atlantického regionu. Děkuji a nyní pan Vlasák. Dvě minuty. Vážený pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové

ambicióznější spolupráce a lepší koordinace v rámci strategie evropské unie pro atlantický region by se v tomto ohledu mohla pokusit pokrýt ambicióznější agendu neboť dobrovolná praktická spolupráce na společných tématech by mohla posílení transatlantických vazeb výrazně napomoci. děkuji za pozornost. děkuji vám a paní svensson. Vážený pane předsedající, když hovoříme o oblasti Atlantiku, hovoříme vlastně o dvou důležitých věcech, na které bych chtěla poukázat. Jednak to jsou ekologické otázky, udržitelnost rybolovu a také tedy činnost Evropské unie. V případě, když se ne, neplní dohody o rybolovu, jako je třeba případ Maroka. 70 našich ryb někdy nejsou, není odloveno v souladu s mezinárodními dohodami. A samozřejmě toto vše může mít potom i dopad na chudé země, protože často eh, většina eh, úlovků v některých oblastech se dostává na trh Evropské unie a potom v těch chudších zemích je nedostatek ryb na trhu, což je problematické pro výživu. Už jsem tady zmínila problematiku Maroka. Eh, I to má samozřejmě vliv na celkové vyhodnocení situace v Atlantském oceánu. Maroko už před mnoha lety obsadilo západní Saharu a i toto má samozřejmě dopady na tamní obyvatelstvo a má to i vliv na využívání rybolovných zdrojů. To všechno je třeba řešit tak, aby rybolov v této oblasti byl udržitelný. Připomínám, že Evropa také musí respektovat práva jednotlivých národů a to by mělo být zohledněno i v příslušných dohodách o rybolovu. Děkuji vám. Takže te, územní dimenze je důležitá spolu s dalšími politikami, Eh, včetně rybolovné politiky. Populace v Severním moři a v části Atlantiku byly zničeny výměty, které musí být zrušeny, zrušeny s tím se vůbec původně nepočítalo. A eh, brič, například v našich eh, vodách jsou bričtí ehm, rybáři a jinde jsou to zase jiní, takže není, je, je, není divu, že ti, kteří, že řada z nich se už těšila na to, až se budeme moc dostat do Severního moře. Například u nás, tak e, již po generace pečovali rybáři o ty populace, aby se nenarušila dno a podobně a protože tam jsou také eh, různý měkýši a další eh, důležité organismy a je to zkrátka jejich živobytí. A teď tam ani nesmí lovit eh, pod záminkou, že právě poškozují dno, ale přitom nějaká nizozemská loď může vytěžit milion, milion tun nějakého štěrku a nebo vyhazuje ty zbytky do moře a, a zasypává, zasypává vlastně moře a dno, aby tam potom mohla být větrná, větrná elektrárna. Jak dlouho se ještě budeme dívat na to, jak se um, ty oblasti, kde žily tyto populace, ničí? Děkuji vám. A nyní pan Molzer. Děkuji. Oblast Atlantského oceánu je z ekonomického a ekologického hlediska opravdu velice významná, to si to víme všichni. Určitě víme, že golfský proud ovlivňuje výrazně klima v, Evropsk- eh, v Evropě a to, že se vlastně mění ty proudy v posledních desetiletích a to, co to sebou přináší, o tom se vlastně dohadují experti. Eh, co se týká hospodářské oblasti, zde si tedy musíme také položit otázku, co se týká železničního eh, propojení s, jeho atlantic, s americkým atlantickým pobřežím. Asi 20 Eh, toho zboží prochází panamským kanálem a samozřejmě je to také důležitá strategie tedy pro Latinskou Ameriku, která toto všechno ovlivňuje. Také co se týká přílivu uprchlíků, tak Atlantická oblast hraje důležitou úlohu. Eh, ze, z Afriky v roce 2005 eh, na, do kanakarské ostrovy proudily tyto toky a tak dále. Čili i toto všechno má své dopady. V, na, v následujících měsících se jsou tam desetitisíce uprchlíků, což vlastně eh, je jakoby maličkost proti tomu, co bylo dříve. Takže by bylo smysluplné, kdyby Evropská unie v Africe na pobřeží Středozemního moře, ale také na po- u Atlantského oceánu aktivněji působila tedy aby vlastně mohli být uprchlíci také dopravováni do jejich vlasti. Děkuji. Děkuji, pan Milan Mon. Děkuji, pane předsedající. Já jsem velice rád, že komise připravuje sdělení o e, strategii pro Atlantik. Tato oblast má e, vlastně e, dva společné rysy, z nich jeden je právě odlehlost mnoha oblastí. Je třeba zdůraznit ten námořní aspekt. Strategie by měla chránit námořní prostředí, rybolovné zdroje, ale cestovní ruch také bude sehrávat důležitou úlohu. Vzhledem k odlehlosti mnoha oblastí je velice důležitá doprava, ta, ta takzvaná konektivita, propojenost. To se týká oblastí, které jsou v Atlantském oceánu, ale i zbytku EU. Proto je třeba vytvářet transevropské dopravní sítě, námořní dálnice to by skutečně mělo být prioritou. V Galici, odkud pocházím, také hovoříme o vysokorychlostním spojení se severem Portugalska. Za třetí, paní komisařko, tato strategie by se neměla soustředit jenom na námořní otázky. Musí jak, také, jak už říkal pan Kadek, obsahovat územní rozměr, který zahrne i cíle eh, územní, sociální a ekonomické soudržnosti. Ta strategie pro Atlantik by měla být úzce zapojena do strategie 2020 a do politik regionálního rozvoje a do příštích finančních výhledů. Konečně je také třeba přihlédnout k různým organizacím, které už v Atlantiku existují. Eh, připomínám třeba euroregion, který spojuje Galicii a severní Portugalsko. Toto byla jedna z prvních oblastí, kde skutečně vznikla, eh, vzniklo Evropské združení územní spolupráce. Chci tedy zdůraznit, že je třeba, aby komise neustále vedla dialog s těmito regiony, jak při přípravě strategie, tak i posléze při provádění této strategie. Děkuji. Thank you, Mrs. Děkuji, paní Grelie. Minuta. Paní komisařko, vážení kolegové, já jsem ráda, že tento projekt pro Atlantickou oblast existuje. Potřebujeme sdílený eh, postup pro naše námořní oblasti a zohledňovat specifika jednotlivých povodí a soustředovat se na problémy, které tam existují. Zejména, protože pocházím z Normandie, tak upozorňuji na specifičnost oblasti La Manche, kterou bychom také měli zahrnout do této strategie. Je to vlastně nevyhnutelné, místo tedy důchodu a 20 světového loďstva, více než 500 eh, eh, lodí tam proplouvá každý den. Tato, k tomu patří rybolov, zábavní, eh, turist, cestovní ruch a k mé velké spokojenosti také podmořská výroba podmořské větrné energie. Potom se to také týká otázky námořní bezpečnosti, které musíme zohlednit na evropské úrovni a musíme o tom také přemýšlet v rámci této strategie na bilaterálních základech, které spočívají perspektiva financování jsou dnes ohroženy. Na to bych chtěla upozornit, paní komisařko, a zajímala by mě odpověď, kterou na to dáte. Děkuji. Děkuji. Pan Gallagher. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, já silně podporuji všechno, co se dělá na evropské úrovni v zájmu vytvoření integrované strategie pro atlantickou oblast. Je tu pět států, Spojené království, Jirsko, Francie, Španělsko a Portugalsko, které mají atlantické pobřeží, ale ekonomicky i environmentálně je opravdu důležité, aby také Norsko, Island a Ferské ostrovy byly zahrnuty do jakékoliv strategie Atlantského oceánu. Strategie by se měla zaměřit na podporu ekonomického rozvoje těchto zemí. Eh, jedná se o velmi potenciálně využitelné oblasti, pokud jde o alternativní zdroje energie. Až 50% elektřiny Evropské unie by bylo možno zajistit obnovitelnými energiemi eh, do eh, roku 2050 právě z atlantského pobřeží. A také turistika a cestovní ruch jsou obrovskými aktivy tohoto regionu. Existuje tu nesmírný potenciál růstu, včetně rozvoje strategických Eh, marín podél pobřeží v jednotlivých zemích. A námořní doprava a eh, také akvakultura a rybolov by mohly vytěžit z hlubší spolupráci mezi členskými státy podél atlantského pobřeží. Atlantská strategie musí být také zvažována souběžně se e, společnou rybolovnou politikou, neboť jsou tam jedny z nejplodnějších, nejhojnějších populací, ale také trliště a e, místech, kde se množí makrela a další druhy. Pokud jde o spolupráci na poli bezpečnosti a dohledu, ta se zlepšila a v uplynulých letech a integrovaná strategie umožní lepší um, koordinaci mezi členskými státy. A konečně mohli bychom lépe reagovat i na některé mimořádné situace havárie při hledání lidí ztracených na moři a při boji s organizovaným zločinem a pašováním. Děkuji, pan Čarnecký. Pane Przewodniczący, Szanowni Państwo, Vážené dámy a pánové, pane předsedo, usnesení Evropského parlamentu týkající se strategie pro oblast Atlantského oceánu je ještě ve své rané fázi, ale dokazuje to, že Evropa by skutečně měla dýchat na plné plíce. Já zde hovořím o strategii například pro Baltské moře, pro, pro podunajskou strategii, která je nyní konsolidová, nebo kterou nyní konsoliduje maďarské předsednictví, které se zabývá, ale je zde také oblast Atlantského oceánu, které má svá specifika. Týká se to konkrétně zejména pěti členských států, takže je to důležitá oblast a rád bych zdůraznil, a to výrazně, že se nemůže jednat o záminku, která by vlastně mohla kde, vyžad, zvýšení evropských prostře, finančních prostředků, které by měly být poskytnuty eh, těmto členským státům v rámci atlantského rozvoje. To je důležité. Děkuji. Paní Ja. Vážená paní komisařko, já bych se chtěla Eh, zmínit o tom, že by komise měla v rámci této strategie zohlednit především otázku ochrany životního prostředí. Byla bych ráda, aby se strategie soustředila na prevenci eh, vlastně vyhazování plastového odpadu do eh, Severního moře. Chci se také zeptat, zda hodláte řešit otázku nezákonného rybolovu, který často je zástěrkou pro pokusy o těžbu ropy. Pak tady ještě připomínám eh, problematiku výletních lodí, které také ovlivňují stav znečištění severního Atlantiku. Dále pak je tady řada dalších eh, negativních eh, aspektů, které by měly být ve strategii zohledněny. Jenom tak se nám podaří omezit přítomnost odpadů v mořích. Je tedy zcela nezbytné, abychom tuto otázku závažně studovali. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Taxiera. Děkuji vám. Pane předsedo, paní komisařko, kolegové, Lisabonská smlouva zakotvuje cíl územní soudržnosti Evropské unie. A Eh, také sociální, sociální a ekonomické aspekty budou záviset na obnovené strategii evropských regionů. Aby to bylo úspěšné, musíme zohlednit specifické vlastnosti jednotlivých regionů a jejich individuální problémy. Atlantický region rovněž vykazuje eh, různé, různá specifika. A proto budeme potřebovat ambiciozní strategii, neboť tento region je v některých oblastech odlehlý, jsou tam problémy s přístupem a konektivitou. Existuje tam křehké životní prostředí a dochází tam k dynamické aktivitě jak v oblasti rybolovu, tak i energetiky a dopravy. A nezapomínejme, na to, že vytvoření integrované strategie pro atlantský region by nemělo být založeno pouze na těch dopadech na, na, na moře, ale také na pozemní oblasti. Měli bychom vytvářet synergie mezi jednotlivými sektorovými politikami a tato strategie by měla zahrnout i pobřežní státy, včetně eh, těch odlehlých Madeira, Azorských, Azorských ostrovů a Kanárských ostrovů. A jistě to eh, přispěje nejenom k lepšímu růstu ve všech eh, pobřežních zemích, ale také k lepšímu plnění našich tržních cílů. Čili vyžaduje si to přístup na mnoha úrovních, strategii víceúrovňovou a zapojení všech aktérů od začátku diagnozy až do provedení. Pan Olejničák, to jsem... Ne, ne, ten tu není, takže paní Manner. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen. Vážený pane předsedající, vážená paní komisařko, nejprve chci poděkovat panu Kadekovi za vynikající iniciativu která by měla přispět k vytvoření strategie pro Atlantik. Atlantik. Takovou tu strategii určitě do budoucna potřebujeme. Myslím, že to jasně vyplynulo i z příspěvku mých předřečníků. Je to specifická oblast v rámci Evropské unie a rybolov, doprava a další záležitosti v této oblasti vyžadují řešení a mělo by to být tedy součástí komplexní strategie pro oblast Atlantského oceánu, která by vlastně tyto jednotlivé politiky zastřešovala. Regionální spolupráce si získává podporu už od roku 1990. Část Fondu soudržnosti se pro tyto účely využívá. Jednotlivé strategie vznikly za švédského předsednictví a já doufám, že přispějí k posílení přeshraniční spolupráce i do budoucna. Například spolupráce v oblasti energetiky, dopravy a podnikání, to jsou věci, které by mohly být součástí takovéto strategie. Jak je uvedeno v návrhu usnesení, tato strategie, podobně jako další obdobné strategie, by měla vycházet z již fungujících iniciativ a financování. Není důvod pro vytváření nových struktur v rámci nové strategie. Všechny oblasti a všechny zúčastněné strany by měly mít své slovo při přípravě této strategie. Děkuji. Děkuji, pan Kelly, půl minuty. Děkuji vám. Pane předsedo, jsem opravdu nadšen, že mohu pohovořit o tomto významném tématu. Zvláště proto, že pocházím z volebního okrsku, který je na pobřeží. a ta strategie je zatím v začátcích, ale má nesmírný potenciál, jak eh, na to již upozornili předřečníci, a má to nejenom námořní, ale i další územní aspekty, které tady byly zmíněny. A já se chci zaměřit na dva aspekty. Potenciál cestovního ruchu a energetiky. 7 irského cestovního ruchu vychází právě z námořních aktivit a do roku 2020 bychom to rádi zdvojnásobili eh, podél Atlantického pobřeží v těch všech pěti zemích eh, celého toho oblouku Atlantického. To by byl dobrý cíl dochází eh, k růstu aktivity jak na pobřeží, tak na moři. Může to být chození, ale také potápění a nebo například rybolov, pozorování velryb, surfování a to všechno by si zasloužilo jednotný přístup, na kterém budou pracovat všechny oblasti při marketingu, ale také při udělování různých povolování, aby se snížila byrokratická zátěž. Teď energetika. Do roku 2050 budeme potřebovat mnohem víc obnovitelných zdrojů, eh, než máme nyní. Viděli jsme, co se stalo s cenami ropy teď v důsledku toho kolísání a té aktivity. A eh, to je něco, co se nezmění, dokud ne, nerozvineme ten potenciál větrné energie a energie přílivu. Zatím je to dost eh, finančně náročné, ale může se to změnit. Děkuji, pan Alves. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Je skutečně zásadní pro Evropskou unii a vlastně pro všechny státy, aby skutečně existovala strategie pro oblast Atlantského oceánu. To umožní využívat potenciálu této oblasti, který je skutečně významný. A zajímá to samozřejmě také Severní Ameriku, Latinskou Ameriku a Afriku. Je potřeba mít skutečnou strategii pro Atlantskou oblast, protože to eh, umožní roz, rozvíjet hlavní bohatství této země v zájmu této oblasti, ale také v zájmu všech členských států Evropské unie. Takže je potřeba eh, definovat strategické hlavní směry a domnívám se, že ten přístup musí eh, potvrdit vlastně centrální eh, umístění tohoto regionu z geografického hlediska. Týká se to některých členských států, které by měly vsadit na inovaci v hospodářství, ve výzkumu, také pokud jde o odvětví služeb, obnovitelných zdrojů, z, z, z, no, zdravotnictví a všech dalších moderních technologií. Děkuji. Děkuji, paní Perez. Vážený pane předsedající, vážená paní komisařko, ocitáme se v klíčovém okamžiku pro vytváření budoucí politiky soudržnosti, která eh, vlastně vstoupila v platnost po Lisabonské smlouvě. Od Lisabonské smlouvy musíme totiž řešit i otázky územní, sociální a ekonomické soudržnosti. Územní soudržnost by měla zajistit harmonický rozvoj mezi jednotlivými oblastmi, tak aby e, občané mohli skutečně maximálně těžit se specifik svého území. Abychom tohoto cíle dosáhli, je třeba také postoupit v oblasti spolupráce mezi regiony EU, které čelí stejným úkolům a stejným problémům. A to je třeba i cíl, eh, který by měla obsahovat strategie EU pro Atlantik. To znamená vytvořit takový společný pohled, společnou eh, perspektivu pro řešení obdobných problémů eh, regionů v této oblasti. To se může týkat třeba výzkumu a vývoje v oblasti námořní a také otázky ochrany životního prostředí. Za tímto účelem je třeba vytvořit integrovanou strategii, která bude v souladu se strategií 2020 a také s politikami EU pro období po roce 2013. Mezi ty patří především politika regionální a politika námořní. Dámy a pánové, především je ale třeba, aby tato strategie se opírala o zprávu na více úrovních. To znamená, měly by tady být více zapojeny eh, orgány územní samozprávy na všech úrovních, samozřejmě i orgány národní, orgány EU a případně i aktéři soukromého sektoru a občanské společnosti, které o to budou mít zájem. Děkuji. Děkuji vám. A nyní přecházíme ke každý eye. A jako první paní Patua Neves, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko. Evropská strategie pro oblast Altanského oceánu má jeden základní cíl a to je řešit otázky moří a oceánu integrovaným způsobem, ale zároveň s ohledem na jejich specifičnost. Rozmanitost jednotlivých povodí znamená, že se jedná v tomto případě o region, který se musí řešit velice hluboce. Má různé, jsou tu různé historické vazby taky eh, mezi státy na obou stranách Atlantiku a musíme k tomu regionu přistupovat diferencovaným způsobem. Má totiž strategickou polohu mezi Evropou a Amerikou a to skýtá mnohé příležitosti pro rybolovné aktivity, ale také na ochranu ekosystémů a k potírání klimatických změn a zajištění eh, dodávek energie a potravin. Jedná se o region, který je bohatý na eh, zdroje a suroviny. Takže já si myslím, že by měly vzniknout technologické a výzkumné projekty, které zajistí eh, úspěšné a udržitelné využívání těchto zdrojů. Musíme zřídit nějakou observatoř, která by mohla být na Azorských ostrovech. Děkuji a nyní pan Smith, jedna minuta. Vážený pane předsedající, děkuji. Myslím, že tady panuje poměrně velká schoda mezi komisí a dalšími úředníky v tom smyslu, že je třeba vytvořit takovou strategii. Určitě by bylo dobré vytvořit určité forum pro podporu spolupráce mezi regiony a národy Atlantského oblouku. Pokud jde o tu prioritu a jejich předkládání jednotlivými poslanci, já bych se zmínil o prioritě, kde skutečně EU může mít přidanou hodnotu. V odstavci 8 se hovoří o otázce námořní energie. Tady máme skutečně veliký potenciál obnovitelné energie, třeba e, i ve Skotsku a tady určitě můžeme značně přispět k řešení klimatických změn a k podpory e, energetiky. Odstavce 9 až 11 se týkají námořní dopravy, to také může být velice důležitý ekonomický činitel a ekologický činitel, takže tady skutečně mnoho možností, pane předsedající, a já doufám, že komise skutečně vytvoří opravdu cílenou, eh, cílenou strategii, tak to zde bylo zmíněno mnohokrát tento večer. Děkuji a nyní pan Valenca. Děkuji, paní předsedající, šanovná paní komisař. Chciałbym wyrazić... Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Já bych rád eh, vyjádřil svou podporu jak každé politice, která bude sloužit k rozvoji eh, této oblasti a samozřejmě tomuto usnesení, o kterém se diskutuje. Atlantský oceán je skutečně příležitost pro rozvoj, eh, také by se měly využívat eh, technologické Eh, poznatky. Je tam hodně práce, ale je potřeba to dělat rozumně. Samozřejmě musíme být těmi strážci eh, ochrany životního prostředí eh, v oceánu. Pokud chceme investovat evropské zdroje do této oblasti, tak samozřejmě budeme muset optimalizovat naši rozvojovou strategii Atlantské oblasti, včetně eh, přístavních infrastruktur. Je to skutečně eh, taková velká vlastně evropská brána. Děkuji. Paní Sanchez -Smith. Paní Sanchez Smith, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, vážení kolegové, makroregionální strategie od roku 2005 se týkají otázky Baltského moře a vlastně jim věnujeme jim velkou pozornost v parlamentu. Jsem velice ráda, že díky mému kolegovi Alanu Kadekovi zde můžeme stimulovat rozvoj strategi- strategie pro atlantskou oblast. Kromě synergií a nutnosti rozvoje a, a nutnosti integrovaného přístupu, aby se vyřešily eh, teritoriální problémy na makroregionální úrovni, bych ráda zdůraznila dva body. Územní spolupráce cíl 3 politiky soudržnosti a zejména ta transnacionální dimenze by se měla opírat o tuto strategii a koordinovat úvahy, definice a řízení projektu eh, státy a regiony na základě operačních programů by měly být stimulovány k tomu, aby se účastnili společných programů a akcí. Bez skutečné politické vůle tyto strategie bohužel budou pouze popsaným papírem. Pokud Evropa musí vytvářet makroregionu, tak musí vlastně řešit a překonávat teritoriální překážky, které bohužel zatím nezmizely. Děkuji. Thank you, Mrs. Damanaki, you have the floor. Děkuji. Paní Damanaki má slovo. Děkuji vám. Pane předsedo, to byla opravdu velmi zajímavá rozprava, která do, dokládá to, že iniciativa této, tohoto dotazu k ústnímu zodpovězení byla úspěšná. Chci říct eh, tři základní věci k naší námořní strategii. Můžeme do ní zahrnout mnoho různých odvětví, mnoho kroků a perspektiv. Ale my se chceme zacílit na snahu vytvoření vazeb mezi různými sektory. Dovolte mi to vysvětlit. Máme prostor, konkrétně námořní prostor, atlantický prostor, kde můžeme mít rybolovné oblasti, které vyžadují e, ochranu, můžeme tam mít cestovní, e, e, cestovní ruch, akvakulturu, energetiku, výzkum. A potřebujeme najít nějaký způsob, jak je provázat a jak překonat potenciální konflikty zájmu. Takže to prostorové plánování bude velice důležité, stejně tak jako monitorování a znalosti. To budou pro nás velmi významné nástroje. To je tedy naše ambice. Nechceme vytvářet nové struktury. Nepotřebujeme skutečně nové struktury, ale potřebujeme více vazeb mezi různými strukturami, které už máme. A o tom to právě je abychom vytvářeli ta propojení mezi těmi strukturami v zájmu lepších výsledků. Takže to je za prvé. Za druhé, vaše připomínky k tomu, aby tam byla také politika územní soudržnosti. Makroregionální politika si bude vyžadovat návrh rady z komisy. Zatím máme návrh týkající se námořní strategie. Minulý červen, loňský červen se o tom rozhodlo a již můžeme tuto námořní strategii předložit, pracujeme na ní a doufáme, že tímto způsobem dáme vlastně na stůl tu perspektivu, tu možnost makroregionálního přístupu. A za třetí, potřeba mezinárodního přístupu. Souhlasím s vámi, se všemi, kdo jste řekli, že potřebujeme dobrou koordinaci s našimi sousedy z obou břehů Atlantského oceánu. Ty diskuze musí být dobré, kvalitní, musíme nastavit rovné podmínky pro všechny, neboť to je jediná cesta vedoucí k úspěchu. Ještě jednou mi dovolte poděkovat panu Karekovi za tuto iniciativu a ujistit vás, že všechny vaše připomínky budou řádně zohledněny. Děkuji vám. A máme tu jeden návrh usnesení na zakončení této debaty, která je uzavřená hlasování 11.30 ve středu. Všem vám velice děkuji a posouváme se